na tento bod. Hlasovat se bude zítra v 11 hodin. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. A, a tím je otázka k ústnímu zodpovězení, která se týká střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států a sociální podmíněnosti. Tato otázka je předložena třemi různými politickými skupinami. Nejdříve má slovo paní Tenok. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Já Přicházím eh, z eh, Lotyšska postiženého vážně eh, finanční krizí a zbankrotovalo by bez vnější pomoci. Dostali jsme pomoc Evropské unii i Mezinárodního měnového fondu, ale naše vláda musela seškrtat rozpočtové výdaje jako předpoklad toho a učinila tak snížením důchodu o 10% a platy o 70% a také rodinné přídavky a Ehm, eh, ehm, dávky v mateřství a také nezdanitelný, nezha, ne, nezdanitelné eh, minimum. Eh, ten eh, přístup byl skutečně rovnostářský, bez ohledu na to, jak vysoké důchody byly původně, mm, eh, eh, škrty představovaly 10%. Je to skutečně skandální způsob. Bylo jasné od prvopočátku, že takovýto neselektivní přístup postihne ty nejzranitelnější a zejména v, roce, v Evropském roce boje proti chudobě. Eh, Maďarsko a Rumunsko rovněž obdrželi evropské půjčky. A takto došlo k precedentu eh, a tento precedent nesmí být opakovaný, to znamená precedent antisociálního přístupu. Eh, vlády členských států jsou zodpovědné za sociální politiku, ale sociální práva eh, jsou právně závazná pro instituce Evropské unie. To znamená, že vše, co instituce dělají, musí být poměřováno sociálními právy. Jinak slovo Slova o vysoké úrovni sociální ochrany eh, eh, budou pouze vyvolávat ironické úsměvy. Děkuji, paní Ždanoka. A nyní eh, dvě minuty má k dispozici paní Lin. Děkuji. Já myslím, že se zde nejedná o to, že bychom chtěli členským státům říkat, na co mají vynakládat své peníze nebo na co nemají vynakládat své peníze, protože každá země má své priority, na které bude klást důraz, když se dostane do finančních potížích. Nicméně, jestliže země dostanou určitou finanční pomoc, tak by měly být pozbuzeny tím způsobem, aby ty peníze vynakládaly v souladu s principy Evropské unie. To znamená, že by neměly ignorovat eh, sociální ochranu a také sociální začlenování. Tato sociální, tato krize eh, zasahuje všechny lidi po celé Evropské unii a právě proto existují tyto finanční prostředky. Miliony lidí ztratili práci, spousta lidí v členských státech, eh, kteří přišli o práci, patří mezi zranitelné skupiny a není příliš pravděpodobné, že brzy najdou práci znovu. Proto je tak důležité, aby sociální sociální sítě v těchto členských státech nebyly odsouvány stranou. Proto se e, Ptáme se tedy, zda členské státy mají do svých zpráv zahrnout určitá hodnocení sociálního dopadu do těch zpráv, které odevzdávají komisi. Velice ráda bych chtěla, abyste nás informovali o tom, zda tomu tak je. A je také důležité, abychom vyslali signál členským státům, které dostávají pomoc, finanční pomoc, teda tu střednědobou finanční pomoc, já sama osobně se domnívám, že musíme jasně říci, že komise také může brát v úvahu to, jak ty členské státy pomáhají nejzranitelnějším skupinám ještě předtím, než případně poskytne další pomoc. Vím, že členské státy, které jsou ve finančních potížích, mají problémy, aby plnili veškeré své sociální závazky. Ale právě proto je tato otázka velice důležitá. Je nutné mít na paměti, že i tato krize musí mít svou lidskou tvář. A velice často to právě záleží na tom, jak se chováme k těm okrajovým eh, nebo k lidem, kteří jsou na okraji. Děkuji. Nyní pan Serkas. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, Vážený pane předsedo, dříve než byla formulována tato otázka, tak jsem si pečlivě pročetl všechny informace a pozici komise. 24. dubna tohoto roku komise předložila legislativní návrh podle článku 100 smlouvy. Toto rozhodnutí se týkalo finanční pomoci, která má podpořit členské státy při zdolávání jejich finančních obtíží. My jsme také poukázali na solidaritu a zároveň parlament řekl, že takovéto Takováto pomoc musí být spojena s podmínkami. Stanovili jsme čtyři důležitá kritéria. Za prvé, Musí to mít jasný dopad na veřejné výdaje, na udržitelný rozvoj. Musí to zajistit kvalitní, vysoce kvalitní pracovní písta a nesmí to jít na úkor občanů. To je jasná věc. Takovéto podmínky musí být jasně dodrženy. Již uběhl docela dlouhý čas a máme mnoho informací od odborářů, od nevládních organizací a od občanů v, v mnoha těchto zemích. A ty informace jdou tím směrem, že země dostaly velkou podporu, ale že došlo k velkým zásahům, velkým škrtům, například u důchodu a u podpory pro nemocné občany. Takže to naše mlčení se vykládalo tak, jako kdybychom to podporovali, jako kdybychom byli eh, komplici takového toho dění. To ovšem není možné a musíme zabránit takovémuto vývoji. Děkuji panu Serkasovi a nyní má slovo pan komisař Almunia. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, problémy v Lotyšsku, v Maďarsku nebo v Rumunsku, to jsou tři země, o kterých se zde hovořilo, které dostaly tu finanční podporu pro platební bilanci, tyto problémy nezapříčinila Evropská unie, ale finanční a ekonomická krize. Také byly zapříčiněny špatnou politikou politických činitelů v samotných těchto třech zemích. Například v Lotyšsku, v Maďarsku a také v Rumunsku. To je vlastně bod, ze kterého musíme vycházet. Je třeba poskytnout podporu pomocí strukturálních fondů a pomocí kohezního fondu, aby se otevřela jasná perspektiva pro tyto země. Ovšem, nebylo to myšleno tak, že jsme povinni tyto země podpořit. Protože opravdu to, co došlo v těch, to, k čemu došlo v těch třem zemích, není vinou komise či rady, ale vinou špatné zprávy v těchto zemích. My jsme těmto zemím pomohli, poskytli jsme jim finanční pomoc, ale něco takového není nikdy poskytováno bez podmínek. Ani rada, ani parlament nám nedali mandát k tomu, abychom ty země podpořili bez podmínek. Ty podmínky existovaly, byly to velice přísné podmínky. Těmto zemím jsme řekli, že nemohou dělat, si dělat, co chtějí, že nemohou přistupovat k regresivním opatřením, že nemohou přistupovat k opatřením, která by postihla nejchudší vrstvu obyvatelstva, nejzranitější vrstvu obyvatelstva. To možné není a proto sdílím vaše obavy. A nejen, že je sdílím, ale já je také zprostředkuji ve jménu Evropské umise eh, jednotlivým vládám. Šlo o 3,5 miliardy eura, eh, v, které byly vyplaceny jakožto půjčka všem třem zemím. To je tedy velice vysoká částka, ale jak jsem již říkal, nikdo nepůjčuje peníze, aniž by zároveň eh, stanovil podmínky, za kterých se to děje ať se nám to líbí či ne, my si nemůžeme dovolit podporovat rozhodnutí, která musí činit političtí činitelé v těch jednotlivých zemích. To musíme opravdu jasně vyslovit. Tyto země trpí krizi, kterou trpí i další země. A přes přesto přistupují k opatření, která znevýhodňují tu nejzranitější vrstvu obyvatelstva. Tedy ještě jednou opakuji, těmto půjčkám se pojí jasná kritéria a podmínky. Děkuji, pane komisaři. A nyní se dostáváme k řečníkům z jednotlivých politických skupin. Nejdříve dostává slovo pan Goze na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážený komisaři, vážení kolegové, Myslím, že to, co řekl komisař, tak, eh, že to je ta správná odpověď na otázku, která zde zazněla. Evropská unie eh, nikdy neposkytuje prostředky bez toho, aniž by tam zároveň dala určité podmínky. Podmínky, které se týkají například toho, eh, že eh, na, na, co se ty, na, na, co se ty, na co se ty finance mohou nebo nemohou eh, vykla, vynakládat. Také je nutné, aby se co nejrychleji vyřešili ty minulé mm, nesprávné způsoby řízení, aby se ta země vrátila do bývalé úrovně. Ale vypadá to, že teď bychom neměli aby ty, neměli bychom dělat, aby ty podmínky byly příliš přísné, protože je krize. Měli bychom umožnit zemím, aby dostali pomoc a aby tedy zavedli taková uspořádání a takové e, opatření, která jim pomohou opět nastartovat e, jejich hospodářství. Co se týká sociálních výdajů, tak to je velice důležité a je nutné, aby ty sociální výdaje pokračovaly, ale zároveň si myslím, že musíme důvěřovat těm jednotlivým státům k tomu, aby sami tedy mm, si přijali taková opatření, která mají tuto situaci zlepšit. A myslím, že eh, je dobré ještě poskytnout další pomoc, ale Eh, je nutné tedy sledovat, jak využívají tu evropskou pomoc. Možná bychom z toho měli, možná z toho bychom mohli eh, říci eh, také najít určité, určité závěry. Děkuji a za skupinu socialistou, socialistickou má slovo paní Beres. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Jistě si vzpomínáte, že 24. dubna jsme akceptovali zvýšení eh, platební facility a ale za dvou podmínek. Jednak, že tato pomoc bude vázaná na podmínky i v sociální oblasti a že bude existovat transparentnost vůči Evropskému parlamentu, pokud jde o podmínky, za nichž budou tyto dohody e, sjednané. Debata, kterou zde vedeme, je důležitá, užitečná a demokratická a musí dát důkaz o účinnosti. My se nacházíme ve zcela kritické situaci v Evropské unii unii a vidíme, že eh, základy solidarity mezi členskými státy eh, jsou eh, tež vlastně testovány. Víme, že situace v Rumunsku se zhoršuje i z důvodu politické nestability ale na tomto místě zde bychom neměli opakovat chyby minulosti chyby, kterých se dopustil Mezinárodní měnový fond před deseti lety. To by vše ještě vyhrotilo. Já teda souhlasím s kolegou, když říká, že kontroly by neměly být liknavé, ale že je nutno vyčkat další žádosti. Um, tak to nejde. Když bude taková pomoc poskytnuta, tak to musí být hned podrobeno kontrole a Evropa musí eh, se tomu postavit čelem a eh, trvat na podmíněnosti. Eh, nemůžeme akceptovat, aby ti nejzranitelnější v Evropě platili za tuto politiku sociálního vyrovnávání netvrdím, že komise je zodpovědná za nedobré zacházení s finančními prostředky eh, v Lotyšsku, ale musíme zajistit, aby evropský rozpočet eh, v Lotyšsku byl ehm, eh, využit správně a nikoli na úkor těch nejzranitelnějších. Děkuji a nyní má dvě minuty za eh, frakci eh, liberálu eh, paní Harkin. Děkuji, pane předsedo. Sociální ochrana Evropské unii musí dosáhnout eh, strategického cíle, to znamená eh, eh, sociální soudržnosti více pracovních sil. A v krizi samozřejmě je riziko sociálního vyčlenění a bídy větší, zejména pro ty na okrajích společnosti, zejména pro ty, kteří jsou nezaměstnaní, anebo ti, kteří spoléhají na různé sociální sítě v členských zemích. Ptám se komise, zdali hodla racionalizovat proces sociálního začlenování v rámci středně a krátkodobé e, finanční pomoci v rámci nařízení 332 e, z roku 2002. Jsem také proti uvalování e, velkého počtu podmínek a byrokracie a to se týká členských států i podniků, ale jestliže takovéto podmínky by pomohly mohli realizovat stěžejní evropské principy, jako například sociální začlenění, tak je to správné. Nemůžeme usilovat o sociální soudržnost a začlenění, jestliže současně nezajistíme, aby tento proces byl správně mm, racionalizovaný. Komise tvrdí, že jsme mm, na tyto e, půjčky mm, navázali velmi přísné podmínky, ale nejsem si vědoma, jaké to vlastně podmínky e, jsou a jestli vůbec e, obsahují sociální sociální podmíněnost. Vzhledem teda k těmto podmínkám poskytování evropských fondů si nemůžeme mít ruce v nevině. Musíme samozřejmě důvěřovat členským státům, ale důvěru si každý musí zasloužit a jestliže existují pochybnosti nebo problémy, tak je musíme řešit. Děkuji paní Harkin a nyní má slovo za GUE Pan Lejarik, jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, pane komisaři, většina ekonomů řekla, že krize je zapříčená z větší části tím, že peníze byly z práce přeneseny na zisk z kapitálu. A sociální ochrana je důležitá a tam, kde byla, tak lidé méně trpěli krizi. Teď ovšem je otázka to, jaké podmínky stanovíte, abyste jaké podmínky pro poskytování takovéto finanční pomoci stanovíte. Není možné plánovat plány na strukturální přizpůsobení, když jsou redukovány sociální plány a plány na vzdělávání či například veřejné služby. Něco takového je neefektivní a v krizi to pouze zhorší, zhorší to nezaměstnanost a chudobu. Proto tyto kritéria podmíněnosti musí být změněna. Evropský sociální fond a Mezinárodní měnový fond zde musí dojít k tomu, aby byl zaveden nový systém úvěru, aby byla nová kritéria, která by prostředky rozdělovala novým způsobem, tak abychom mohli zajistit vysokou standardu sociální ochrany a zajištění práce pro všechny. To by byl sociální pokrok a jde to ruku v ruce s pokrokem ekonomickým a ne proti němu. Děkuji a nyní se dostáváme k jednotlivým řečníkům. Nejdříve na dvě minuty pan Karinc. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, Evropská komise podpořila země, které kvůli krizi byly ve finančních problémech stabilní a silné sociální systémy nejsou možné bez silných ekonomik v členských zemích. Kologové navrhují, aby se zúžily podmínky pro finanční pomoc. Podle mě by to žádoucí nebylo. Bylo by spíše nutné, abychom zvážili to, jakým způsobem ta kritéria rozšířit. Finanční pomoc nemá být zaměřena pouze na rozpočty a stabilizaci finančních systémů, ale také na rozvoj ekonomik. Investice do ekonomik jsou důležité proto, abychom měli z dlouhodobého hlediska stabilní sociální systémy. Využívání finanční pomoci i pro tyto účely by vedlo k tomu, že bychom mohli pomoci členských, členským státům ve finančních potížích nejlepším způsobem. Překonání krize a další stabilizace těsně souvisí s politikou Evropské unie a mám na mysli právě tyto země, pouze koordinovaný přístup přinese své plody na úrovni Evropské unie. Finanční pomoc nemůže být jedinou metodou, jakým způsobem se evropské země navzájem podporují. Je třeba mít komplexní řešení pro hospodářský rozvoj celé Evropské unie. Děkuji. Děkuji paní Karenc a nyní na jednu minutu dostává slovo paní Gens. Děkuji, vážený pane předsedo. Země, o nichž jsme hovořili, jsou novými členy Evropské unie. Po eh, demokratických eh, změnách se museli postarat o oběti eh, svých režimů a po strukturální transformaci se museli stát konkurenceschopnými na eh, volném trhu a museli vytvořit nové hospodářské struktury. A nyní mají občané málo rezerv a padne jim zatěžko splácet úvěry za své byty a e, e, vlády škrtají své sociální výdaje. Důsledkem je rozšiřování nestability a populismu. Toto vše musíme sledovat a ve smyslu evropské solidarity jednat. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Klute jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Téma o němž dnes diskutujeme, bylo již několikrát na pořadu jednání Evropského parlamentu. Jak známo, komise se orientuje při poskytování pomoci podle podmínek Mezinárodního měnového fondu, to zde již rovněž zaznělo. A na tomto pozadí Eh, došlo opakovaně k dotazům Evropského parlamentu na adresu komise. Eh, eh, Evropský parlament vyzval komisi, aby zpracovala analýzu chování bank, které transferovali své jmění z nových členských zemí. Evropský parlament tuto žádost zopakoval a také požadoval, aby byl informován o Eh, prohlášení o záměrech mezi komisí a bankami. Pokud vím, tyto dotazy do dnešního dne nebyly zodpovězeny. Moje první otázka teda zní, souhlasí, že tato žád, tyto žádosti nebyly zodpovězeny a pokud ano, proč nebyly tyto žádosti či dotazy zodpovězeny? A třetí otázka je, kdy lze počítat s zodpovězením těchto dotazů. Děkuji, pane Klute. A nyní dvě minuty má k dispozici pan Stoložan. Děkuji, pane předsedo. Já zastupuji zemi, která získala podporu platební bilance od Evropské komise. Pochám z Rumunska a proto chci poděkovat Evropské komisi za to, že reagovala tak rychle. A že nám poskytla tu finanční pomoc v tak krátké době. Bez této pomoci by se hospodářské a sociální problémy v Rumunsku ještě prohloubily. Samozřejmě, že v Rumunsku a v těch dalších zemích, které obdržely takovouto pomoc, máme celou řadu sociálních problémů. A mohli bychom diskutovat o tom, jak by měla vypadat tato sociální podmíněnost. Jaká podmíněnost by měla být v těchto dohodách o poskytování pomoci? Když na to pohlížíme z tohoto hlediska, tak bychom měli ovšem zohlednit, že systém, že v těchto zemích existují soc, systémy sociálního zabezpečení, které vedly k tomu, že došlo k nerovnováze, k velkým rozdílům mezi lidmi, kteří finanční pomoc potřebovali. Tedy když hovoříme o sociální podmíněnosti, tak musíme nutně hovořit o reformách v sociální oblasti v těchto zemích. Jednak jde o důchodové systémy, o jejich finanční udržitelnost ze střednědobého hlediska, tak, aby byl, byla, bylo vyřešeno i pozadí této problematiky. Děkuji, říká pan předseda a nyní zůstává slovo pan Divas. Velice děkuji, pane předsedající. Tak já chci tady vítat pana komisaře Almonio. V červnu jsme slyšeli když tedy byl také eh, když byl připraven nový program, že svět bude vypadat jinak po krizi. A já doufám, že to tak snad eh, nebude, protože já doufám, nebo já doufám, že tomu tak bude, ale pozitivně. To znamená, že doufám, že bude lép, lépe so, eh, fungující sociální společnost a také se nám lépe podaří doplnit, splnit rozvojové cíle tisíciletí, ale zatím to vypadá, že tomu tak není. Dochází eh, tedy k tomu, k různým pohybům financím v bankách a bank, banky se stále snaží ponechat si své výhody. A také dochází k tomu, že eh, jsou miliardy peněz pumpovány do obnav eh, bank, třeba to jsou irské banky, a vláda se snaží vlastně dojde, dojde k tomu, že programy různé, eh, různého rozvoje mm, regionu, ty budou poškozeny, také bude poškozeno vzdělávání. Dnes jsme dostali zprávu o tom, že dojde k restrukturalizaci během recese a dovolte mi citovat dvě, eh, dva řádky. Bude dobré zajistit, aby opatření, která budou řešit eh, krizi, tak aby tyto cíle splňovaly dlouhodobé mm, cíle. A komise by měla zajistit, že všechny státy se o to minimálně budou snažit. snažit. Děkuji. Nyní... Děkuji a nyní eh, dáme slovo na jednu minutu panu Sikjaskému. Děkuji. Vážení kolegové, v době ekonomické krize, která je tak eh, krutá pro všechny, došlo k tomu, že některé členské státy se rozhodly, že požádají různé finanční pomoci pro finanční pomoc. Eh, asi je zde na místě otázka, jaká část této pomoci dosáhne na ty eh, osoby, které jsou v té nejhorší situaci. Zda dosáhne na ty zranitelné osoby, kteří trpí. Jsou zde tisíce osob v Evropě, kteří ztrácejí práci každý den. A vlády členských států, co, co dělají? Je otázka, zda vůbec přemýšlejí o, to, o tom, když žádají o tu půjčku, zda zavedou sociální opatření. Já mám o tom určité obavy, protože Vím, vidím, že dochází ke zhoršování životních podmínek, zvyšuje se navíc nezaměstnanost v řadě členských států a proto bych na vás chtěl apelovat, že nesmíme e, přivírat e, oči před potřebami těch nejzranitelnějších osob v těch, těchto těžkých časech. Děkuji. Děkuji, pan po jedna minuta. Paní Figurejdo. Děkuji, pane předsedo. Uplatňování zásady ekonomické a sociální soudržnosti je mimořádně důležité, zejména v krizových situacích. A to znamená, že musí eh, dojít k nárůstu, k navýšení komunitárního rozpočtu, abychom eh, zajistili Eh, růst eh, blahobytu evropských eh, států a současně, abychom zajistili sociální jistoty a zaměstnanost pro každého a přístup ke kvalitním obecným službám. To jsou základní práva všech evropských občanů a to znamená, že musíme eh, používat nejenom komunitární finance, ale též efektivní finanční opatření a tato eh, opatření musí být doprovázena hodnocením sociálního dopadu, tak aby nevzniklo ještě více nerovností a eh, bídy v Evropské unii. Já doufám po této debatě, pane komisaři, Evropská komise přijme iniciativy tedy s cílem dosáhnout tohoto cíle. Děkuji a nyní má slovo pan Kelly. Děkuji. Mám pouze, mm, chci říct pouze pár slov. the globalisation funds which will be upcoming is an example of that. Jména proto, abychom eh, pomohli zemím, které eh, jsou ve složité situaci. Pokud budeme poskytovat finanční prostředky a zároveň řekneme, že chceme eh, přísné podmínky, tak je třeba hledět na to, aby ten směr, kterým se toho vyvíjí, nebyl chybný, aby nedokázalo k zneužívání těchto prostředků. Zajistila komise, aby byly součástí celého projektu také sankce, není přece možné poskytovat finanční prostředky a důvěru a potom zjišťovat, že tato důvěra je zneužita a přitom nemít v ruce žádný sankční nástroj. Doufám, že, že po skončení krize budeme mít lepší situaci než dnes. Děkuji, pane Kelly, a nyní pan komisař. Děkuji, paní, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl podotknout, že Podmínky, které formuloval parlament, rozhodně podporují. Jsou to přesně ty podmínky, které eh, spojovaly nebo byly napojené na půjčky těmto třem zemím, které je doprovázely. To byly velice jasné podmínky, které byly ovšem lepší než podmínky, které by získaly na normální finanční trhu. Ovšem měli jsme zde ty čtyři již zmiňované podmínky. Ty jsme při eh, poskytování té pomoci zohlednili. Pokud je ovšem využíván tento nástroj, tak je to tak a mám pocit, že, šlo, že zde došlo v určitých oblastech jistým nedorozuměním. Musíme si uvědomit, že máme prostředky ze strukturálních fondů a potom jsou zde prostředky z jiných programů. V, Letiš, v Lotyšsku, Maďarsku a v Rumunsku eh, existoval problém, že oni si museli zažádat o tento nástroj financování, protože neměli žádné jiné možnosti. Já se nehovořím o žádném konkrétním projektu, ale hovořím o země, které měly potíže se svými platebními bilancemi v důsledku finanční krize. A na základě chybné zprávy z předešlých let měli mnohem větší potíže než ostatní země. A jak jsem již říkal, tato vina není vina parlamentu, není to vina rady ani komise. Naším úkolem není, abychom nyní odstraňovali chyby minulosti. My pouze financujeme pomoc pro platební bilance těchto zemí. Oni měli potíže s financováním svých bilancí a někdy se také jednalo o otázku veřejných výdajů. Samozřejmě, že existovala možnost je, eh, s těmito penězi spojit zcela konkrétní podmínky. Minulý týden v úterý v Bruselu jsem se snažil přesvědčit eh, lotyšského představitele o tom, že ty, ta opatření jsou také progresivní. Ale víte stejně dobře jako já, že nemáme tolik možností. Jaké jsou alternativy? Máme tyto země ponechat svého osudu, ponechat obtížím, eh, které mají Tyto finanční problémy by totiž potom vedly k tomu, že tyto lidé, tyto země by musely devalvovat své e, měny až o 25% a to by vedlo k velké chudobě jejich občanů. A to přece nechceme. To jsou podmínky, v rámci kterých jednáme. Já samozřejmě sdílím vaši analýzu, která zde zazněla z nejrůznějších stran. Já to vidím stejným způsobem, ale u země, jako je Lotyšsko či Rumunsko, jsou ty poměry mnohem komplikovanější. Vciťte se do kůže těch, kteří musí rozhodovat o tom, zda bude poskytnut ta půjčka zemi, nebo zda poskytnuta nebude. A jedná se o zemi, která si nedokáže opatřit finanční prostředky na finančním trhu. To je problém, který se snažíme řešit. A samozřejmě zohledňujeme a vždy chceme zohledňovat ty čtyři podmínky, o kterých jste hovořili. Děkuji panu komisaři a tímto ukončujeme tento bod našeho pořadu jednání a dostáváme se k bodu dalšímu a to je prohlášení komise k politické situaci v Hondurasu před volbami, které se budou konat 29. listopadu 2009.